good morning to everyone. Um, we would like to... Dobré dopoledne. Budeme pokračovat v našem programu jednání. Dostáváme se k bodu číslo 4, což je schválení zápisu z jednání, které proběhlo 23. a 24. března. Chcete se někdo k tomuto zápisu vyjádřit? Pokud ne, považujeme ho tedy za schválený. Dostáváme se nyní k bodu číslo 5. Jedná se o případné rozšíření ochrany zeměpisných označení Evropské unie na nezemědělské výrobky a tady je naší zpravodajkou paní Rozier. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, předkládám návrh zprávy našemu výboru který bere v úvahu skutečnost, že v Evropské unii eh, řada zemí a řada produktů by si zasloužili, aby byly vyzdvihnuty vzhledem k know-how, které představují a ve všech zemích EU, ať už se jedná o ňožíství, o, o krajky a další. A to jsou typické výrobky, které symbolizují bohatství našeho kulturního dědictví. A tyto výrobky jsou výrazem určitého know-how, určité kvality a mají typické rysy, jsou obvykle vyhledávány spotřebiteli z důvodu jejich kvalit a také z důvodu symbolických. Avšak příliš často jsou obětí eh, uzurpace totožnosti a to poškozuje spotřebitele, kteří jsou klamáni, co se týče kvality a původu a charakteristik nakupovaného zboží, ale také jsou poškozováni výrobci a místa, odkud přicházejí tyto výrobky, protože tímto se ztrácí podíl na trhu a ty výrobky nemají očekávané očekávanou hodnotu, očekávané kvality. Tedy označení původu je zásadní a Evropská unie vzala v úvahu nezbytnost definovat původ výrobku u potravinářských výrobků po určitou dobu již. Od roku 1992 existuje společná ochrana u zemědělských a potravinářských produktů, ale u nepotravinářských výrobků neexistuje žádná forma ochrany na evropské úrovni, přičemž ta potřeba uznat kvalitu a původ je zřejmá a proto je potřeba evropský rámec. Dnes existuje ochrana v polovině členských států, protože 15 členských států nabízí ochranu pro výrobky, kde se chrání původ nepotravinářského zboží. Evropská komise se tím zabývala a v tomto smyslu zveřejnila v roce 2013 studii, která měla za cíl, jak vytvořit mapu výrobků, které by se těšily takové ochraně a také stanovit vhodnost a užitečnost jednotného evropského systému. A z té studie vyplývá, že ochrana, jak dnes existuje a kterou uplatňuje polovina členských států, není uspokojivá, protože jednak existuje pouze v polovině Evropské unie, v polovině členských států, a také ty nástroje, které jsou používány na ochranu výrobku, se velmi liší. Existuje eh, tedy nekalá soutěž, poškozování eh, známkového práva a podobně. A míra ochrany se také liší, někde jsou ochráněny výrobky regionálně, někde co národně, jinde podle odvětví. Takže různorodost těch právních mechanismů je zdrojem složitosti pro firmy, které by chtěly využít tuto ochranu. A ve velké většině se jedná o malé a střední podniky, případně velmi malé podniky, protože podle studie z roku 2013 přes polovinu těchto podniků mají méně než 10 zaměstnanců. A tudíž evropský rámec by představoval jasné výhody, pokud je o jednoduchost a náklady. A také co se týče kvality té ochrany. A tento evropský rámec by umožnil také zhodnotit tyto výrobky a posílit jejich přidanou hodnotu jak eh, řemeslníci, kteří působí na jednotlivých místech, tak ty osoby, které se tam nacházejí, dobře znají kvalitu těchto výrobků a uznat tuto kvalitu by znamenalo také zvýraznit jejich přidanou hodnotu, což je prostředek i pro ta místa, kde se tyto věci vyrábějí, posílit svou image a posílit ekonomickou aktivitu v těchto místech. A to je také důležité, pokud tyto výroby jsou často na venkově, kde zachování ekonomické aktivity je zásadního významu. A také to představuje významný dopad na turistickou atraktivitu toho místa. Pokud se budeme zabývat eh, přínosem na evropské úrovni, takovéto, takováto forma uznání by byla eh, usnadnění pro pohyb těchto výrobků v evropském teritoriu, ale také při vývozu. Když se ptáme podniků, tak textilní firmy říkají, že 25% by mohl, mohlo být navýšení obratu při exportu, pokud by jejich výrobky byly chráněny eh, zeměpisným označením původu. A také to odpovídá tužbám spotřebitelů, kteří chtějí větší stopovatelnost, větší dohledatelnost, větší informace, více informací o použitých materiálech a podobně. Takže eh, podle studie komise rozdíly v národních systémech ochrany neumožňují efektivní ochranu a závěr, který z toho plyne a který navrhuji ve své zprávě, je žádat o mechanismus ochrany na evropské úrovni. A tento mechanismus by měl splňovat některé základní rysy. Za prvé, jednotná registrace a ne vlastně spolupůsobení národních systémů, což by neřešilo otázku složitosti a nadbytečnosti těch kroků, které by jednotlivé firmy musely podnikat. Tento systém by také měl představovat omezené náklady a omezenou administrativní zátěž. Jedná se o velmi malé podniky, kterých se to týká a tento mechanismus zeměpisné označení by se mělo opírat o zadávací podmínky, které byly transparentní a nediskriminační vůči podnikům, které by splňovaly podmínky a které by chtěly vstoupit do toho systému. A konečně tento systém zeměpisné označení by měl vytvořit vazbu mezi výrobky a příslušnými územími, abychom zde mohli zachovat tu ekonomickou aktivitu na evropské půdě. Konečně, a to je věc zásadní, protože to je vlastně dis- to je také věc, která se týká duševního vlastnictví. Měli bychom umožnit eh, vlastně koexistenci s, s mm, právem příslušných ochranných známek a abychom zde omezili možnost eh, odvolání. Pokud jde o nárůst ekonomické aktivity, eh, přínosy jsou prokázány v zemědělské oblasti, například ve Francii, pokud jde o mlékárenství, myslíme si, že 2,8 pracovních míst, 2,8 krát více pracovních míst vzniklo díky uznání označení původu. Například u šunky z Bayon u příležitosti desátého výročí označení původu tisíc pracovních míst vzniklo v této výrobě, kde bylo původně pouze tři tisíce míst. Za těchto podmínek a jsem připravena vyslechnout vaše příspěvky a věřím, že postoupíme směrem, který je zásadní, tedy prohloubení evropského systému u, pro uznávání know-how u těchto výrobků a také pokud je o ekonomické zdraví našich území. Co se týče harmonogramu, dnes projednáváme návrh zprávy. E, termín pro pozměnce návrhy je stanoven na 28. května. Následně budou projednávány a hlasování ve výboru nastane v následujících týdnech a věřím, na plénu budeme hlasovat eh, na podzim. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě se těším na vaše návrhy. Děkuji. A další dostane slovo stínový zpravodaj pan de Candes. Děkuji vám, pane předsedo. Nemáme tady eh, stínovou zpravodajku za EPP, eh, e která se tímto omlouvá a požádala mě, abych ji zastoupil, což s potěšením udělám. Takže paní eh, zpravodajko, berte to tak, že to, co teď řeknu, nejsou moje osobní slova, ale že to je tedy vyjádření naší stínové zpravodajky. Ale v podstatě to můžete chápat i jako mé osobní vyjádření, protože naše názory se zcela shodují. Eh, já jsem se vyslechl eh, vaše vystoupení tedy s velkým zájmem a eh, paní zpravodajka by vám chtěla poděkovat za tuto zprávu, kterou vnímá jako rozumnou, vyváženou a chce předložit některé pozměňovací návrhy, které by mohly provést drobná vylepšení, přesto si myslí, že zpráva je v pořádku. Je pravda, že určité zemědělské produkty eh, jsou dostatečně chráněny, mají své záruky, zaručená mm, zeměpisná označení. My jsme se o to tady zasadili v Evropském parlamentu. A jsou tady tedy eh, prvky, které jsou tradiční a které bohužel z takovéto eh, harmonizace a z takovéto právní ochrany netěží. Harmonizace by v tomto případě tedy podle názoru naší zpravodajky byla přínosná a to z toho důvodu, že to pomůže nejenom malým a středním podnikům, které mají své legitimní požadavky na ochranu svých eh, výrobků, ale mohlo by to pomoci také tvorbě pracovních míst, což je téma rovněž klíčové a nezanedbatelné protože eh, malé a střední podniky jsou pochopitelně eh, velkou oporou našeho hospodářství a výhodu to přinese také spotřebitelům, protože budou mít zaručené informace o ochranné známce, o zaručené kvalitě určitého eh, výrobku, nekupují zajíce v pytli, tak říkajíc. Takže si myslím, že toto vše by bylo velice pozitivní, zároveň by to bylo přínosné i pro třetí země, protože i oni by se mohli, spomen, mohli spolehnout na záruku kvality. Kromě toho, říká paní Stínová zpravodajka, eh, je zde ještě další věc a ta eh, souvisí se současnými regionálními označeními a které jsou určitými referenčními mm, značkami. Protože my bychom nechtěli eh, ničit eh, tyto stávající systémy, které existují dlouhou dobu, mají svou tradici my zde chceme vytvářet tedy nový systém, který bude zharmonizován, ale zároveň by si naše zpravodajka přála zachovat stávající systémy eh, ochrany, protože i ty nesou svou eh, hodnotu a spotřebitelé jsou s nimi, s nimi obeznámeni. Takže paní zpravodajka za EPP vám chce ještě jednou poděkovat eh, za vaši práci a předloží některé pozměňovací návrhy, ale jinak vaši zprávu vnímá pozitivně. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji panu de Grandesovi, pan Zapat. Thank you, chair, dear colleagues. I will... Děkuji, pane předsedo, vystoupím ve své mateřštině. Bych chtěl da благодаря на колегата Розиер за работата по доkladu. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní Rozier za její zprávu. Jedná se o téma nesmírně důležité. Je velice důležité chránit zájmy evropských občanů a také evropské hodnoty. S ohledem na národní legislativu ohledně nezemědělských výrobků bych chtěla říci, že nám chybějí příslušná opatření k lepší ochraně evropského dědictví. Myslím si, že našim, našeho cíle dosáhneme lépe, pokud nastavíme minimální standardy pro harmonizaci národní legislativy, spíše než abychom zaváděly nějaký společný evropský rámec. Země jako Lotyšsko či Švýcarsko mají systém, kdy registrace není povinná, ale můžete takto dobrovolně chránit zeměpisné označení. Tím pádem jsou náklady pochopitelně eh, nižší, ač to má své nevýhody, protože pak může být obtížné najít eh, Mm, mm, příslušný název, pokud rejstřík není úplný. Podporuji paní zpravodajku v tom, že registrace by měla být povinná, tak abychom lépe ochránili samotné výrobky. Co se ovšem týče zeměpisného označení nezemědělských výrobků, domnívám se, že bychom se měli řídit stávajícím systémem a tímto způsobem výrobky chránit. V případě zemědělských výrobků musíme postupovat ovšem zvláště obezřetně. Přeji hodně štěstí, paní zpravodajce. Děkuji, pan Lipreton. Děkuji, pane předsedo Zabýval jsem se tímto návrhem velmi pozorně a je to návrh zajímavý a myslím, že zeměpisné označení poskytlo velké služby zemědělským výrobkům a myšlenka rozšířit tuto ochranu na nezemědělské výrobky je třeba dále zkoumat. Například eh, tapisserie z Obisonu nebo eh, nože z Laguiol jsou známé všude a zaslouží si ochranu. Pokud jde o význam této ochrany, tak je to značné. Boj proti padělání, samozřejmě. Informovanost spotřebitelů. Spotřebitelům velmi záleží na původu výrobků. Jde také o výrobky, které mají domácí původ a je nespochybnitelné, že pokud se nám podaří vytvořit země zeměpisné označení, tak obrat řady podniků se zlepší. Pro ně to bude forma ochrany, pokud je o image, tak to bude také pozitivní a spotřebitelé to ocení. Každý návrh je možné zdokonalit a to platí i pro tento návrh. Myslím, že bychom měli více e, uvažovat o definici, která je velmi široká, zeměpisného označení, která je nám nabídnuta. Zdá se mi, že ta část, která se týká působnosti, je nepřesné. A pozměňovací návrhy by byly vítané, abychom upřesnili, v čem tato definice bude extenzivní. To je v textu. Druhá věc je třeba dbát ochrany národní, která již existuje v některých zemích. Někdy lépe je horší než dobře. A když budeme chtít eh, zajistit ochranu na evropské úrovni, bychom neměli spochybňovat národní formy ochrany, které jsou již není účinné. Tolik několik poznámek z mé strany, ale celkově za to jde o pozitivní návrh. Děkuji. Pan Adas? Já börjar med att tacka rapportören eh, för hennes arbete.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 Určitě se vyplatí eh, zkoumat další možnosti v tomto ohledu. Ptal jsem se, kdo z toho bude mít eh, výhodu, kdo ne, kolik to bude stát zavést takovýto systém a udržovat ho. Samozřejmě ten systém musí mít jako celek eh, pozitivní dopad. Chci se zeptat, pan předseda přerušuje. Eh, švédština neměla překlad, eh, takže možná, že byste mohl mluvit jiným jazykem. V tom případě tedy eh, vystoupím raději v angličtině. I, oh yes. Um, um, Well, I would, I would once again, now in English, like thank takže ještě jednou bych tentokrát v angličtině chtěl paní zpravodajce poděkovat za odvedenou práci. Nejsem ovšem přesvědčen, že se jedná o nejlepší nápad. Hlavní otázkou, kterou bychom se měli položit, je, kdo vytěží z toho, že rozšíříme tento systém na nezemědělské výrobky. Komu to přinese užitek, kdo na tom bude tratit, kolik bude celý systém stát. Myslím, že se nám může podařit nastavit celkově prospěšný systém, ale ono jde hlavně o eh, podrobnosti. A tady bych chtěl požádat paní zpravodajku, zda by nám podrobněji vysvětlila, jak to myslí v bodě 18, kde se hovoří o tom, že by měl platit pouze jeden jediný poplatek za všechny kategorie. Ovšem takovýto systém existuje u zemědělských výrobků, nicméně zemědělské výrobky a výrobky nezemědělské Ehm, nejsou to tež. Takže mm, si myslím, že nelze chápat, eh, jako samozřejmě budou eh, stejné a že se budou tedy pravidelně eh, obnovovat. Mohla byste tedy toto paní zpravodajko vysvětlit? Anderson. Děkuji, pane Andersene. Omlouvám se, ve své mateřštině jste neměl tlumočení ale vy jste se dobře vyjádřil i v jiném jazyku, takže pan bude. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să felicit raportoarea pentru munca depusă. Děkuji. Chci poděkovat paní zpravodajce za tuto snahu, ale současně chci zareagovat na pana Andersona, co se týče těch, kteří vydělají na této změně. Budou to určitě spotřebitelé na jedné straně, kromě toho také výrobci, protože výrobci cítí potřebu být chráněni ve své výrobě. A musíme myslet na zprávu předloženou komisí ale 97 spotřebitelů si přeje mít informaci o výrobku, který konzumují, a to nejen potravinářské výrobky, ale veškeré ostatní. Je to v zájmu spotřebitele vědět, co používá, ať už jde o auto, o oblečení či jakékoliv jiné spotřební zboží. Tedy domnívám se, že třeba abychom měli jednotné evropské předpisy u zeměpisného značení původu, protože co se děje na národní úrovni, to je velmi různorodé. V některých zemích legislativa je přísná, to je případ Rumunska, ale tato ustanovení by se měla rozšířit na celou Evropskou unii, protože je důležité mít eh, také určitý přehled o tom, co konzumujeme. Vědět přesně, co konzumujeme. A samozřejmě chceme zamezit příliš velké administrativní zátěži, ale musíme chránit naše spotřební zboží. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Chce komise přispět něčím k tomuto tématu? Prosím. Yes, thank you, Chair, and um, Uh, Děkuji. Děkuji i za tento návrh zprávy a jednotlivá vyjádření. Je to důležité téma a komise se tím chce dále zabývat. Myslím, že příspěvky právě ze strany parlamentu a také některých dalších institucí, výboru regionu a EASV jsou velmi důležité při načrtnutí cesty kupředu. A chci říci, že komise zatím eh, se nerozhodla o tom, jak tyto věci posunout kupředu. A jsme vděční za cené příspěvky, které se dotýkají témat, kterými se musíme podrobně zabývat, zejména tedy nevytvářet eh, mm, další zátěž, systém tedy byl všem dostupný a koexistence se stávajícími systémy, ať už jde o ochranné známky nebo další označení. A samozřejmě tady musíme dále zapracovat. A vaše příspěvky jsou vítané a důležité v tomto procesu reflexe. Děkuji. Děkuji komisi. A zeptám se zpravodajky, zda chce ještě něco. Pokusím se být stručná, chci poděkovat eh, všem kolegům za užitečné poznámky a také za příznivé přijetí i, pozna- i podporu. Chci se vyjádřit ke konkrétním otázkům. Ano, samozřejmě, koexistence je základní otázkou společně s právem značek a také s označením původu v národních mechanismech. To musíme ještě prohloubit a rozpracovat, až se budeme zabývat definicí tohoto mechanismu a velmi ráda s vámi budu spolupracovat na definici tohoto bodu. Co se týče vhodnosti, tak tu otázku si můžeme klást. Je tu požadavek ze strany podniků i spotřebitelů. Další otázka, kdo na tom vydělá, kdo na tom prodělá. Já myslím, že tady právě pokud správně upravíme koexistenci uznávání, tak nikdo na tom neprodělá. A snad jenom ty podniky, které porušují pravidla a padělají. Ale mělo by to být, měl by to být přínos pro ty podniky, které dodržují kvalitu a transparentnost pro spotřebitele. Takže je třeba pomoci určitým podnikům a nebudeme vytvářet žádné překážky jiným podnikům. Pokud jde o obnovitelný poplatek, nebo poplatek jednou provždy, tedy zaplatit jednou provždy by znamenalo, že vlastně nejde o určitý, určitý prvek duševního vlastnictví, ale určitý rozlišující rys. A měli bychom do systému přispívat pokud dodržujeme veškeré podmínky, i dodržování těchto podmínek a je možné uvažovat o opětovné kontrole dodržování podmínek, ale tady nejde o duševní vlastnictví podle práva značek a proto myšlenka na roční poplatek je méně odůvodnitelná a spíše se blížíme systému zeměpisného označení původu u zemědělských výrobků. Ale to je zase téma, které můžeme dále diskutovat a děkuji i komisi za, své, za připomínky. Ihnen auch. Děkuji vám. A ještě jednou, aby bylo jasno, lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů 28.5.12 hodin. A tímto bych to téma ukončil a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání, který je trochu Jinak číslovaný je to bod 18, je to, eh, jsou to zprávy výroční týkající se subsidiarity a, úměrnosti. Spravodajem je pan Karim. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat za to, že jste mě vyhověli s přesunutím mého bodu na programu. Toto je 21. zpráva, kterou eh, připravujeme k subsidiaritě a proporcionalitě. Je to čtvrtá zpráva, kterou připravuji já jménem tohoto výboru. Jsem rád, že vám tuto zprávu, vážení kolegové, tuto zprávu mohu dnes eh, předložit eh, a chci se zaměřit na několik podstatných bodů. Tak jednak subsidiarita a proporcionalita by měla být vnímána jako zásadní prvek, který představuje východisko pro tvorbu politik. Je velice důležité si říct, zda politické cíle není možné lépe, jich není možné lépe dosáhnout na nižší než evropské úrovni, či eh, naopak. A toto eh, je velice důležitá záležitost, pokud jde o nastavení správné rovnováhy při rozhodování. Jde o to, aby se vždy rozhodovalo na příslušné úrovni v příslušné fázi a myslím, že potom vše bude eh, fungovat eh, si snadněji, když tady ještě třeba něco eh, zlepšovat. Dále třeba se zaměřit na to, jak se subsidiarita odráží v práci Evropské komise, zda snižuje demokratický deficit. Já to ve své zprávě říkám celá jasně, že subsidiarita musí být celá zásadní pro novou strategii Evropské komise. Zapojení národních parlamentů musí být nedílnou součástí Eh, evropského politického diskurzu ve všech fázích legislativního procesu. Jedna z nejčastějších stížností, kterou jsem dostával jako poslanec Národního eh, parlamentu, byly stížnosti ve smyslu, že eh, Národní parlament nemá žádné slovo na začátku legislativního procesu, že je dotázán teprve na samém závěru, když již není možné na věci příliš mnoho změnit. To znamená, že jsme se snažili eh, přijmout opatření, která by tento problém eh, řešila. Zlepšujeme tak také důvěru nejenom mezi našimi institucemi a národními parlamenty, ale také vůči evropským občanům. Tím snižujeme demokratický deficit a Eh, dostojíme tak lépe našemu závazku tvořit lepší legislativu. Dále se kolegové domnívám, že eh, řada posouzení dopadů, které eh, zpracovává komise, se dostatečně neopírá o zásadu subsidiarity. Došlo k drobnému navýšení počtu posouzení dopadů, kde jsme zjistili problém se subsidiaritou. To znamená, že je potřeba revidovat pokyny pro zpracovávání posouzení dopadu abychom eh, zlepšili to, jak je Evropská komise připravuje. Tak bychom opět lépe dostali v zásadě přípravy lepší legislativy. Třetí věc, jakým způsobem spolupracují národní parlamenty eh, na zásadě subsidiarity, jaké mají pravomoci. Již podle stávajících ustanovení si mohou eh, Eh, zpracovat národní parlamenty odůvodněná stanoviska, pokud mají pocit, že došlo k porušení zásady subsidiarity a mohou požávat eh, tato stanoviska eh, také k balíčkům legislativy. Došlo k navýšení počtu podaných odůvodněných stanovisek ze strany národních parlamentů, nicméně neexistuje žádný jasný vzorec, když srovnáte počet podání a počet eh, návrhů komisem eh, od eh, počátku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, což si myslím, že ukazuje na to, že tento mechanismus nefunguje ideálně a že je potřeba se zamyslet nad tím, jak to napravit, eh, aby byly národní parlamenty více motivovány ke spolupráci. My můžeme zapojit do celého procesu národní parlamenty podle mého názoru více a možné způsoby uvádím eh, ve své zprávě. Například eh, možnost červené karty, možnost vést dialog se spravodajem, to by mělo být možné hned od samého počátku a to jsou také stížnosti, které nejčastěji dostávám od národních poslanců. Jedna věc, kde, kterou bych chtěl vyjasnit, je to, že když eh, hovořím já nebo národní parlamenty, o větší roli národních parlamentů, tak to znamená, že chceme zapojit více od počátku legislativního procesu. Já nechci tímto říci, že by Evropský parlament měl souhlasit s nějakým mechanismem VETA pro národní parlamenty. Takže pokud národní poslanci v Evropské unii, kdekoliv, v kterémkoliv členském státě mm, eh, se toto mm, eh, takto vykládají. Je to nedorozumění, my si přejeme pouze zapojit eh, do větší míry od samého počátku legislativního mm, procesu spíše, než abychom jim dávali právo veta na závěru legislativního procesu. Také musíme respektovat národní parlamenty, pokud se chtějí zapojit do procesu a já předpokládám, že by to posílilo vzájemnou důvěru. Zpráva za rok 2013 eh, hovoří o zprávě mm, eh, Evropského veřejného žalobce a jestli si vzpomenete, tehdy existovaly pochyby o tom, jak na to budou reagovat národní parlamenty. Objevily se mm, eh, žluté karty v tu dobu Jakým způsobem by se tedy proces mohl zlepšit z naší strany? Já myslím, že můžeme udělat ještě celou řadu věcí a vyplývá to i z této zprávy. Musíme respektovat roli národních parlamentů, musíme s nimi vést dialog od samého počátku legislativního procesu, konzultace, například i konzultace o zelených knihách, které představuje komise, rozšířit a prodloužit období konzultace s národními parlamenty Posouzení dopadu a další nástroje na zlepšení legislativy jsou v této diskuzi zcela klíčové, proto navrhuji, aby tato posouzení byla zpracovávána také na konci procesu vyjednávání, kdy už legislativní text je do značné míry pozměněn a to znamená, že dodržení zásady subsidiarity by také nemuselo být ideální. Interinstitucionální eh, dohoda je v této fázi velice důležitá. A na závěr bych chtěl ještě vzdát hold nové komisi, především eh, Franci Timmermansovi. Eh, děkuji za jeho přístup, protože řada z věcí, které jsme dříve předkládali, je nyní součástí jeho pracovního programu. Já doufám, že návrh zprávy, který předkládám, mu dá další demokratickou podporu pro jeho kroky. Na závěr chci říct, vážení kolegové, že došlo k pozitivnímu vývoji eh, od nástupu nové komise, ale přesto ještě existuje prostor pro další zlepšení. Je důležité, aby subsidiarita a proporcionalita nebyly vnímány jako hrozba pro naši práci v institucích, ale spíše jako důležitý aspekt demokratického procesu a doufám, že to, co jsme řekli dříve o špatné interpretaci VETA eh, povzbudí eh, kolegy a vysvětlí můj přístup. Já si myslím, že tento přístup eh, nám umožní snížit demokratický deficit a posílit důvěru občanů v naši práci. Já tedy doufám, že zlepšíme dále naši práci a těším se na úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji. A chci poděkovat předem všem kolegům za podporu a pokud máte nějaké dotazy, neváhejte všem zohledním. Vielen Dank. Děkuji, pane Karime. Zatím nevidím, ale ano, prosím. Merci, eh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat a poblahopřát panu Karimovi Tato zpráva je vynikající, má mnoho zkušeností a informací o zásadách proporcionality a subsidiarity. Je to vynikající a sdílím jeho snahu o lepší zapojení národních parlamentů do evropské politiky. Protože pokud eh, si přejeme aby evropská myšlenka byla přijímána, tak je třeba, aby národní parlamenty byly zapojeny a aby se zmocnili evropských témat. Takže vítám vaše návrhy na lepší zapojení parlamentu, ale jsem zaskočena tím, že když se podíváme na témata, kde by národní parlamenty předkládali stanoviska, tak eh, nevidím v tom žádnou jednotu. Je to tak, že eh, vnímání subsidiarity se tak liší v jednotlivých členských státech. To je otázka, kterou si kladu a kladu si také otázku, zda bychom měli vytvořit určitá kritéria, určitý rámec pro to, abychom mohli lépe definovat myšlenku proporcionality a subsidiarity, takže se obracím na odborníky. Zda je možné uvažovat o takovém pracovním rámci, výkladovém rámci, abychom si usnadnili práci a abychom si měli práci národním parlamentům. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji, pan Kava. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Připojím se k, ke kolegyni Delvo. Chci říci panu Karimovi, kolegovi i příteli, že jeho práce je velmi zajímavá příkladná. Zdá se mi, že tady vlastně rozšiřujeme vztah mezi Evropským parlamentem a nezbytnost pracovat s národní parlamenty a kladu si jednu otázku. Chcete navrhnout, aby u legislativních zpráv, které připravujeme na této půdě, abychom mohli vlastně spolupracovat eh, s příslušným odborníkem v členských státech aby tato subsidiarita skutečně měla kořeny ještě před přípravou naší zprávy. A vlastně nejlepší půda pro propojení národních parlamentů a Evropského parlamenta, to je skutečně žádat národní parlamenty, aby určili odborníka na téma, které my zpracováme. Naše harmonogramy jsou pružné a proto bychom mohli dát dohromady tyto snahy. A umožnilo by to situaci, kdyby národní parlamenty nevnímaly jako něco cizího naši činnost. A milí kolego, také bychom takto uvolnili ruce Evropského parlamentu. Evropský parlament má sklon přijímat od komise návrhy, které vytvářejí vlastně pouze normy, ale nikoli prav, plnohodnotné legislativní návrhy. A proto jsem zvědavý na závěr vaší práce u této zprávy. Děkuji. Ještě paní Kristensen, čím přispět za komisi? No, thank you. Then... Ne, tak děkuji. Pane Karime, chcete ještě jednou slovo? Thank you very... Uh, ano, děkuji, pane předsedo. Na základě mm, toho, co nám neřekla komise, abych tak řekl, tak eh, čerpám jenom z toho, co mi řekl Franz Timmermans eh, a s jeho přístupem já souhlasím, s tím jsem potěšen. Ale jak jsem říkal, mm, mm, myslím, že tady můžeme v nastavené cestě eh, pokračovat. Děkuji oběma kolegům, kteří vystoupili, děkuji jim za laskavá slova. Chci vám také poděkovat za velice zajímavé postřehy, protože mm, eh, obě dvě záležitosti, myslím, mohou rozpracovat dále, mají potenciál eh, rozšířit eh, otázku subsidiarity. Dohodneme se ještě na konkrétním formátu. A k tomu, co řekl pan Kaváda, Váš návrh je také velice zajímavý a já bych velice rád vše ještě mm, eh, zanalizoval dále. V minulosti jsem se také zabýval tím, jakým způsobem nejlépe zapojit eh, odborníky, které máme na národní úrovni na samém počátku legislativního procesu a váš návrh eh, by k tomu mohl posloužit takže možná by bylo dobré, abychom se v brzké době sešli a zpracovali nějaký návrh, který bychom případně mohli zapracovat do této zprávy nebo eh, do zprávy příští. Ještě jednou vám děkuji za vaše laskavá slova a eh, chci říci, že když někoho nazveme u nás eh, doma zkušeným, tak to znamená, že už se blíží určitému věku. Ale já si to interpretuji tak, že myslíte, že jsem zkušený navzdory svému věku. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A možná ještě, jak to vypadá v současné době, pozměňovací návrhy do 27.5. Další průběh potom, tak jak obvykle, 14.7. znovu ve výboru a v plénu 7. až 10. září tak vypadá současný plán, tak abyste měli přehled, jak hodláme pokračovat. A teď předám slovo zase našemu předsedovi, který bude pokračovat. Myslím, že časově jsme na tom dobře. Děkuji vám za dodržení kázně. Hello? Uh, hello, hello from uh, Brussels. Zdravíme z Bruselu. Zdá se, že se podařilo nastavit uh, spojení. Vážení poslanci, vážení hosté, Dostáváme se k bodu číslo 7 na programu jednání, což je výměna názoru s paní Farida Shahid, která je zvláštní zpravodajkou Spojených národů pro politiku autorského práva a práva na vědu a kulturu. Eh, paní Šahit, eh, vítáme vás na našem zasedání díky moderním technologiím a Doufám, že spojení kvalitně vydrží a my vás prozatím dobře vidíme, i vás dobře slyšíme. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že dnes mohu ve vašem výboru vystoupit jako eh, zvláštní zpravodajka Spojených národů pro eh, kulturní práva. Jedná se o problematiku, které se tedy eh, dnes věnuji a nejprve chci říci, že jako zvláštní zpravodajka jsem dostala mandát Rady pro lidská práva Spojených národů, abych eh, zjistila nejlepší postupy a případné překážky pro podporování eh, kulturních práv a abych zpracovala doporučení pro tuto radu, pokud jde o další kroky, které by mohla podniknout pro další podporu eh, těchto rád. Mým východiskem tedy je ochrana lidských práv prostřednictvím nástrojů, které nám dává k dispozici Rada pro lidská zpráva A v této souvislosti jsem tady pracovala jako zvláštní zpravodajka. Bohužel kvalita spojení není dostatečná pro tlumočení. To the issues arising from intellectual property rights uh, in terms of the right to science and culture, by which I mean the right to enjoy the benefits of scientific uh, progress and its applications,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 Madam, we see you maybe a little bit. Uh, we don't hear you. V tuto chvíli vás, paní uh, eh, Šajte, neslyšíme. Now we can hear you. Ano, už vás slyšíme, ale bohužel eh, kvalita přenosu není zrovna ideální. Pokud byste tedy ukončila svůj mm, projev, prosím. Point and I have turned off the video in the hopes that the voice is clearer. So my final point was just to say that a main I guess we, we will, uh, we'll ask you to, to... Musíme se vám omluvit, paní Šajit. Eh, moderní technologie nejsou tak pokročilé, jak jsme doufali. Nepodařilo se zajistit stoprocentní kvalitu přenosu Budeme tedy pokračovat dále v našem programu jednání. Je to velká škoda, ale myslím, že jsme informace, které jste nám chtěla eh, předat, eh, pochopili. Takže postupujeme dále na programu jednání. Dostáváme se k zasedání koordinátorů, které proběhne za zavřenými dveřmi, takže poprosím všechny, kteří nemají právo účastnit se těchto jednání, aby opustili zasedací sál.